Pokračovat se bude až do večera. Zápis bude samozřejmě eh, k dispozici na internetové stránce parlamentu. Přeji všem dobrou noc.